s těmito dvěma osobami. Nyní eh, má sdělení. Právní výbor na zasedání 10. února eh, ověřoval pověření paní Kary dle eh, odstavce 3.4 článku 3 a navrhuje také platnost jejího mandátu od 5. února. Máte prosím námitek? Není tomu tak, takže platnost tohoto mandátu je potvrzená. Příslušné výbory také vydali korigenda, eh, tak